pokusit se eh, rozšiřovat eh, naše, naše pravomoci v rámci EU. Obchod eh, patří tedy k našim záležitostem, zvláště tedy ve výboru pro mezinárodní obchod. My spolupracujeme s parlamenty v rámci IPU, také v rámci G20 a tak dále. Můžete nám představit svoji nějakou představu Eh, jak bychom mohli pane předsedo. růstu eh, v mnohých průmyslových odvětvích. Ale pokud nemáte plánování průmyslu, strategii, strategii pro vývoj, pro rozvoj, eh, pokud nemáte strategii, jak zapojit různé regiony, které by potřebovaly do těchto obchodních eh, strategií, tak vám to nepomůže. To vidíme třeba u severní a střední části Mexika, které na tom vydělávají, ale jich, jich se to netýká. Každou minutu máme obrat milion dolarů v obchodu se Spojenými státy, ale jich z toho vůbec nic nemá. Eh, větší spolupráce. Ano, prosím, prosím, pane Lagené. My skutečně chceme s vámi spolupracovat, my si velice eh, máme obchodní války, cla a tak dále. A tady vlastně nejde jenom o to, eh, jak se věci řeší v rámci VTO. To je sice dobré věc, ale my také potřebujeme eh, mít širší porozumění obchodu a toto já si skutečně přeju. Já si myslím, že tady určitě jsou tedy oblasti pro spolupráci, kde není situace růžová, Eh, my máme tady také tu otázku G20. Eh, děkuji, Petro. A já myslím, že tady bychom skutečně měli spolupracovat a pomoci Africe, taky k těm ovšem parlamentní. Ale my si musíme uvědomit, že parlamenty eh, mají legislativní pravomoc a to je jádrem demokracie. Pokud vlastně nemáme silné a aktivní parlamenty, pak nebudeme mít silnou demokracii. A já si myslím, že eh, největší chyba naší generace je to, eh, že Eh, my jsme považovali demokracii, zvláště to liberální a lidská práva, za něco, co tady prostě je, eh, co je garantované jednou proždy. A dnes máme spoustu populistů a podobně, a ti nějak demokracii nejsou, nejsou příliš nadšení. A teď vlastně eh, ty nejúčinnější, nejefektivnější vlády jsou ty vertikálně autoritární, autoritářské, které se o lidská práva moc, moc jaksi nestarají. Eh, my musíme ukázat, že demokracie je lepší, to nebude jednoduché. Demokracie eh, pracuje s lidskými právy, eh, s a tak dále. My tady skutečně potřebujeme politické vedení, politické vůdcovství, ale toho se také bojíme. Možná bychom potřebovali mít tedy debaty debaty možná trošku dramatičtější než eh, v minulých dekádách. A nesmíme se toho bát. Eh, naopak musíme to vyhledávat. A je na nás parlamentech, abychom nacházeli společnou řeč a přicházeli s nejlepšími řešeními. Eh, tady máme mnoho mozků různých a ty musí produkovat něco společně, ale musí do toho jít také emoce a srdce. A v podstatě parlamenty musí prokázat, že jsou schopny eh, s něčím pohnout. Ne, je to skutečně o leadershipu. Není to jenom o tom, aby se dobře četli eh, a byly skvělé naše zákony. Mercosur a Amazonie. Samozřejmě je to mnohokrát komplikovaný problém a vlastně celý, celý ten region je komplikovaný. Je to prostě tak ale pokud se týče klimatických změn, tak eh, výzvám čelíme všichni. Eh, upřímně řečeno, já jsem viděl vyhodnocení eh, STG pro jednotlivé regiony a byla jsem překvapena, že Evropa si nevede příliš dobře v oblasti oceánu, lepší partnerství výroby a spotřeby a ještě v jednom bodě, který jsem zapomněla. Ale je to dost vážné. Čili já myslím, že eh, musíme de facto všechno ostatní dát stranou a uvědomit si, že eh, toto je urgentní. Eh, někteří říkají, že klimatická změna není tak důležitá. To už teďka není o vědě, to už je teďka o zdravém rozumu. V Mexiku jsme eh, pochopili, že potřebujeme novou generaci dohod. A Pacifická aliance to, bylo, to byla jedna z těch novinek. To, tam šlo o velkou spolupráci a týkalo se to také klimatických změn a dalších eh, závazků a povinností. Já myslím, že to je, to je ten směr. Eh, obchod není cílem sám o sobě, to je prostě jenom nástroj. Takže například eh, obrátíme se na Spojené národy, tam se setkáme a tam sedíme u jednoho stolu a když se tam sejdou dvě strany, které se bilaterálně nebaví, tak tam prostě se musí eh, bavit dohromady všichni. A eh, opět, když se u tého stolu sejdou, sejdou poslanci z těchto dvou zemí, možná pod Eh, patronátem IPU nebo Evropského parlamentu, tak to už mění situaci. Tam už máme politickou pluralitu, gendry, věky a tak dále. A to je dialog celé jiného druhu. Já ze své zkušenosti musím říct, že jsem absolvovala mnoho meetingů s poslanci a s parlamenty a eh, oni se setkávají i mezi zeměmi které nemají žádné dohody. Čili eh, parlamentní diplomacie, ta je především založena na poznatcích. A já myslím, že pokud eh, se tomu pokusíme trošku více porozumět, tak to může vést k velkým politickým posunům. Eh, jde o empatii, jde o znalosti a pluralita, kterou přinášejí parlamenty, tak eh, toho bychom se neměli bát. Právě tím se parlament stává tím velkým prostorem a srdcem demokracie. Parlamentní dialog eh, samozřejmě pomáhá zaměřit na vlastní legislativu. Eh, mnohé zákony diskriminují lidi, zejména ženy. Eh, podobně eh, musíme proskoumat to, jak vypadají naše rozpočty, což jsou nejdůležitější nástroje veřejné politiky. Takže o SDG bych mohla hovořit dlouho. Já vám je mohu rozeslat, pokud tedy máte, pokud máte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 tento požadavek a dám slovo panu Fernandovi Pérovi de Piknik, který je z DG Taxud a má pět minut. Děkuji, děkuji pane předsedo, dobré odpoledne. Velice stručně vysvětlíme, jak je to s implementací a pak se zaměříme na ty konkrétní otázky, které jste zmínil. Za prvé, jak víte, tato dohoda nabyla účinnosti 19. července a tato dohoda se nyní implementuje tak, jak má, v tom smyslu, že nemáme žádné zprávy od celní zprávy či od podniků, hospodářských subjektů, že by snad měli problémy s implementací. A také jsme pravidelně kontaktu s Evropskou celní zprávou, pokud jde o hodnocení dopadu a monitoring této dohody. Jak je uvedeno v dopise komisaře Moskovisiho z 6. září, tak tento mechanismus monitoringu se skládá ze dvou prvků. Na jedné straně máme zde výměnu informací Potom máme systém monitorování exportu. Pokud jde o výměnu informací, toto je stanoveno v této dohodě s cílem vyhodnotit dopad dohody na udržitelný rozvoj a jak to bude prospěšné pro přírodní zdroje, pro obyvatelstvo jsme spokojeni, že marocké úřady poskytnou všechny informace tak, abychom byli již za červenec, srpen a září. Tento systém odpovídá podle nás tomu, na čem jsme se dohodli v prosinci s Marokem. Jak uvedeno ve, v dopise pana Moskovisiho, tento mechanismus naplňuje kritéria stanovená v parlamentní rezoluci, což tam se po, je poskytování spolehlivých informací v detailu, v rozpisu a v čase. Takže jsou mm, tedy ta nomenklatura je podle produktů a poskytují se pravidelně. Kromě toho nástroje, tak abychom zajistili dodržování dohody mezi EU a Marokem. A <laughs> Merci, président. Jeremy de Carle. Merci. Děkuji, budu stručný, děkuji za tuto výměnu, eh, která je tak důležitá pro parlament. A eh, já bych doplnil to, co řekli kolegové přede mnou. Eh, ano, tady parlament je jasně toto žádal v předchozím funkčním období, chtěl mít informace, aby bylo možné vyhodnocovat jak funguje tato dohoda mezi EU a Marokem. Samozřejmě my nejsme pořád úplně spokojeni, ale jde o to, abychom byli informováni o pokroku. Za skupinu Renew já bych chtěl vyjádřit podporu e, těmto krokům a také bychom měli zavést mechanismus výměny informací e, v souvislosti s rozšířením dohody na e, já si nejsem jist. Eh, začíná teď nové funkční období, takže bychom měli